Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení pan komisaři. Zpráva poukazuje na potřebu změnit společnost. Když vzniká situace, kde eh, muži i ženy jsou stejně ohodnocováni za práci i za působení doma v domácnosti. To je eh, potřebu, k tomu potřebujeme opatření jak legislativní, tak nelegislativní povahy, tak aby ženy i muži mohli lépe propojit a nalézt rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. Pracovní trh, který umožňuje flexibilní uspořádání a odpovídající e, uspůsobení se těmto potřebám, je velmi důležitý. Evropská unie musí e, přijmout politiky pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem tím, že vezme v úvahu potřeby stále diverzifikovanější společnosti. Ve zprávě apelujeme na komisi, aby předložila řadu legislativních návrhů eh, k nejrůznějším volnům, souvisejícím eh, s pečí o, o rodinu, tedy mateřská dovolená, otcovská dovolená a také směrnice pro pečující osoby. Dále členské státy by měly zajistit dostupnou a finančně dostupnou a kvalitní péči o děti, ale také starší osoby, osoby s postižením a další zranitelné osoby Určitá část zprávy je věnována také kvalitě eh, zaměstnání, protože krize vede také k nárůstu chudých, kteří musí pracovat déle, eh, často v několika zaměstnáních, aby eh, si vydělali na obživu. Je proto nezbytné zajistit adekvátní mzdu pro všechny pracovníky a také umožnit flexibilní pracovní dobu, aniž by se dále zatěžovala osobní nebo rodinná situace pro muže i ženy. Dále podmínky trhu práce, které jsou příznivě nakloněny rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, by měly být založeny také na kvalitě života v práci i mimo ní. Znamená to, že lidé by měli mít dost času mimo práci také na osobní rozvoj, volný čas a měly by se potírat nerovnoprávnosti ve společnosti jako celku. Spolu zpravodajové e, jsou spokojeni s výsledkem hlasování e, návrhu zprávy ve výboru EMPL a FAM. Bohužel e, s určitou úzkostí očekáváme další vývoj co do požadavků na oddělené hlasování protože jsme dostali také prohlášení 11 sítí nevládních organizací, které spolupracují eh, od roku 2012 aby zvýšili povědomí o denodenních problémech, s ním se setkávají muži i ženy, které se snaží nalézt rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem. A těchto jedenáct sítí nevládních organizací žádá, abychom pro zprávu hlasovali komplexně, abychom nepodkopali její komplexní povahu a doufám, že kolegové budou reagovat na tuto výzvu pozitivně. Paní Blinkevičute. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš dėkuoju. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat své spoluspravodajce paní Ždanoce a všem ostatním za přispění k této práci. Toto je reakce Evropského parlamentu na cestovní mapu komise k rozhodnutím, která umožní eh, nalézt rovnováhu mezi osobním a soukromým eh, pracovním životem, zvláště pro rodiny s dětmi. Je to také pro nás důležité v rámci připomínkového řízení a také připomínek od sociálních partnerů. Téma má velký význam a proto očekáváme, že komise přijde s legislativním návrhem na toto téma. Je to skutečně téma neodkladného významu. Týká se totiž každého z nás. V červnu letošního roku Rada přijala své závěry k genderové rovnosti. Apeluje na to, aby se posílila legislativní opatření, která by vytvořila rovné příležitosti pro muže a ženy, aby nalezly rovnováhu mezi eh, osobním, rodinným a pracovním životem. Je dobré, že sdílíme jeden cíl proto je také pozitivní, že komise přichází s novým návrhem ke směrnici o mateřské dovolené. Zároveň navrhuje také směrnici pro eh, dovolenou pro pečující osoby a také zajišťuje náležité ohodnocení a sociální ochranu pro pečující osoby. Také bychom rádi, aby komise předložila návrh na otcovskou dovolenou, kde se předpokládá dvoutýdenní eh, dovolená pro otce minimálně. A pak by mělo dojít k revizi rodičovské dovolené tak, aby minimální rodičovská dovolená nebyla čtyři, ale minimálně šest měsíců. Ženy se samozřejmě musí podílet na trhu práce. Jejich integrace je nezbytná pro boj se sociální exkluzí a s chudobou ale e, jakmile ženy působí na trhu práce déle, musíme jim dát možnost nalézt rovnováhu také s rodinným a soukromým životem. E, lepší koordinace e, nejrůznějších dovolených a volna má velký význam. Musíme si uvědomovat, že Evropa rychle stárne a proto by měly rodiny mít více času doma a díky tomu vzroste také porodnost. Ženy se často rozhodnou nemít více dětí nebo nemít žádné děti, pokud nevidí příležitost, jak by skloubily pracovní a rodinné závazky. Ehm, není divu, že rozvinuté země se setkávají s poklesem porodnosti. Je proto nutné zajistit atmosféru, která bude příznivá rodině. zaměstnavatele. musí být flexibilní eh, a to především vůči rodinám s dětmi. Musíme zajistit genderovou rovnost a sdílení povinností v domácnosti mezi muži a ženami, protože je problém skloubení tohoto života především vnímán jako problém žen. Proto potřebujeme legislativní eh, opatření, která by podpořila sdílení těchto povinností v rodinách. Také musíme zajistit odpovídající podmínky pro péči o děti a to plněním těchto cílů eh, se podaří přispět eh, k nalezení rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem. Neexistuje jedno paušální řešení pro všechny. Eh, každý si musí nalézt svou cestu, jak splnit své osobní, pracovní a rodinné potřeby. Jsem přesvědčena, že kolegové z různých politických skupin rozumí významu tohoto tématu a zcela jistě musíme občanům vyslat poselství, že nezapomínáme na jejich problémy. Prosím, podpořte eh, tuto zprávu. Děkuji. Je to stručná prezentace, takže rovnou přistoupíme ke KCTI a první má slovo paní Šojdrová na minutu.

a nyní paní Ward. Um, I'd like to thank... Já chci poděkovat kolegyni Villiers za veškerou práci, kterou odvedla. Vím, že to bylo velmi náročné a je velmi důležité, aby tato práce, zpráva zaujala jasné postoje vůči opatřením a naopak zdůraznila eh, společenskou rovnost. Ukazuje se, že ženy jsou právě více ohroženy eh, škrty ve veřejných službách, přílišnou flexibilitou trhu práce a podobně. Zde musí komise reagovat a je to také důležitý příklad způsobu, jak EU podporuje genderovou rovnost a sociální spravedlnost. Proto je důležité, abychom se postavili za své hlavní hodnoty. Jakožto librističtí poslanci máme povinnost také poukázat na význam práce, která probíhá tady, aby naši voliči ve Velké Británii i nadále mohli těžit se sociální ochrany v EU, a to za jakékoliv eventuality. Děkuji. Děkuji, pan Marias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 Eh, sladění eh, rodinného a pracovního života, a tomu eh, jsme se věnovali již mnohokrát, ale vidíme, že jsou tady velké rozdíly mezi oběma pohlavími. Pro ženy je velice těžké obě dvě tyto záležitosti sladit. Jsou proto různé důvody že ženy žijí nadále v obtížnější situaci. 28 je například nezaměstnanost žen v Řecku. Trpějí tedy daleko více ženy. Musí eh, se proto přijmout různá opatření, která také pomohou eh, eh, vyřešit výzvy, před kterými stojí evropské státy. Politika úspor v jižních státech toto opravdu nepomáhá vyřešit. Děkuji. Děkuji, jste viděli, jsem eh, Mně se líbila vaše reakce, když eh, eh, jsem znovu žádal o každý AI. Často sem chodím na každý AI, ale tentokrát jsem se s vámi chtěl podělit o následující zkušenosti. 25 let v politice v konverzativní zemi, jako je Chorvatsko a pokus vytvořit e, opravdu všechny e, podmínky pro rovnost pohlaví a antidiskriminační přístup na e, trhu práce a také v oblasti pracovně právních vztahů. Když jsem vedl naši stranu, tak jsem se vždycky snažil nastavit to tak, abychom měli na kandidátkách vždycky alespoň o jednu ženu eh, více než eh, mužů. Bylo by dobré, eh, aby se o tomto tématu pomovali také muži vždy, jsem mu říkal. Tato zpráva, myslím, vydává správný, správný signál. Vidím, že ještě mnoho mužů se hlásí o slovo, takže pan Minenta López má jednu minutu. Obrigado, senhora Presidente Děkuji, paní předsedkyně. Desítky let neoliberální politiky škrtů a vykořišťování vládami a Evropskou unii způsobily Eh, krok zpět ve společnosti, 30 milionů nových nezaměstnaných, nerovnost v bohatství narostla, eh, různé výdobytky byly opuštěné, došlo k poklesům eh, mest, horšímu odměňování za přesčasy, privatizaci řady odvětví v hospodářství. Směrnice o mateřské dovolené, která která není eh, vůbec, pokud existuje, není ani dostatečně odměňovaná, tak teď se to snažíte pod záminkou sociálních eh, opatření eh, zamaskovat, přitom zlepšit pracovní podmínky pro pracující bude možné jedině odbouráním no, liberální politiky. No, vidím, nyní pan Sebastian, další pán se hlásí. Eh, señora, presidenta. Eh, poco, hay... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm, já myslím, že už není mnoho co dodat, je vše poměrně jasné. Domnívám se, že nalézt rovnováhu mezi pracovním a osobním životem je velmi důležité. K tomu potřebujeme jasná rozhodná opatření. Politika Evropské komise zatím spíše odsouvala to, co bylo dohodnuto na této půdě eh, s požadavkem pro celoevropskou rodičovskou dovolenou.

Um, Když se hovoří o Evropském parlamentu, který by neměl být odborovou organizací, tak i přes trvalé žádosti odborových organizací národních i evropských, komise v roce 2015 se rozhodla opustit revizi směrnice o mateřské dovolené pod záminkou, že taková směrnice není moderní dost na to, aby naplňovala požadavky dnešního světa pro skloubení pracovního a soukromého života. Takže já bych chtěla velice poděkovat oběma spoluspravodajkám. Ta zpráva mi připadá kompletní, vyvážená a moderní. Navrhuje legislativní přístup v oblasti rodičovské dovolené, otcovské, mateřské, rodičovské a jestli toto není moderní co do dělby úkolů, pak co bychom chtěli více, představuje záruku pro děti, které jsou nejvíce znevýhodněné, tam také jde o e, přerušení začarovaného kruhu chudoby a kromě toho chce z toho učinit základní právo, e, které patří do pilíře pilíře sociálních práv, takže já tu zprávu považuji za velice moderní a děkuji spolu zpravodajkám. Děkuji a nyní paní Dončila. Evropa se confruntă cu o jako mare provocare. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Evropa eh, čelí demografickým změnám. Máme vyšší očekávanou dobu dožití, ale eh, nižší eh, porodnost. Eh, matky odkládají porod na později. Také se nám mění sociální struktury a, a, a máme tady migraci. Kromě toho finanční a hospodářská krize vedla ke škrtům v oblasti politiky, která se snaží sladit rodinný a soukromý život. Potřebujeme proto lepší spolupráci mezi členskými eh, státy a komisí, tak abychom mohli aplikovat eh, pozitivní eh, politiku na podporu toho sladění rodinného a pracovního života a také k přenastavení systému sociálního zabezpečení v tomto smyslu. Děkuji zpravodajkám k tomu, za tento dokument, který se dotýká důležitých prvků v této oblasti. Děkuji.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 Sladění eh, soukromého a pracovního života je stále obtížnější. Eh, mladí lidé musí pracovat eh, v několika zaměstnáních, aby vydělali slušně pro rodinu. Zaměstnanci musí pracovat přes časy a pracovní podmínky jsou stále náročnější. Já jsem pracoval v lidských zdrojích a kolikrát jsem se setkal s lidmi, kteří říkali, že nemají čas na soukromý život. Ale uvědomme si, co zaměstnavatele používají eh, k tomu, aby eh, tlačili na získání soukromého času zaměstnanců. Potřebujeme eh, zajistit větší flexibilitu pro vyváženost na soukromého a veřejného života. Evropská komise musí nám poskytnout ambiciozní návrhy a samozřejmě Vyvážený eh, rodinný eh, život eh, vždycky povede k dobrému pracovnímu životu. Děkuji. Tím jsme ukončili HDI a nyní máte slovo vy, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Především bych chtěl Eh, jménem eh, kolegy Marian Tainsen a eh, kolegyně Jourové poděkovat oběma spolu zpravodajkám paní Ždanoka a paní Blinkevičute. Komise se s vámi shoduje v celé řadě hodnocení a závěrů. Rodičovská péče a péče obecně je nejenom úkolem mužů a žen, protože každý může pečovat a může být předmětem péče. Více lidí by trávilo více času s rodinou, ale nemají k tomu podmínky nebo jsou od toho odrazováni. Komise je přesvědčená, že pokud ženy budou chtít být aktivnější na pracovním trhu, a využít takto své vysoké vzdělání, musí mít možnost tak činit. A to i tehdy, když budou mít děti nebo starší nebo nemocné členy rodiny. A to platí i pro e, pracujícího muže, který si přeje být, e, mít, trávit více času s rodinou, s dětmi, s příbuznými. Tato zpráva přichází ve správný čas. Podporuje naši iniciativu pro zlepšení eh, skloubení eh, soukromého a pracovního života a eh, podporuje nás v ve věnování pozornosti této významné výzvy a hledání zajímavých řešení. A komise se nyní chystá připravit holistický návrh, který by se týkal e, rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Existuje v Evropské unii e, právní rámec a politický nástroj, e, benchmarky, monitoring a podobně, ale to není dost. Jak právní nástroje, tak politická opatření potřebují modernizaci a aktualizaci. Za prvé, aby umožnili jak mužům, tak ženám, aby uplatnili svůj potenciál na pracovním trhu a za druhé, aby byli jejich zaměstnavatelé podpořeni v tom, aby získali kompetence, které potřebují, aby se bojovalo proti diskriminaci a za čtvrté, aby se omezila eh, nerovnost a ohrožení chudobou eh, na základě genderu. Mm, eh, příprava komplexního balíčku s legislativními a nelegislativními aspekty na podporu rodin pracujících osob a pomoci pracujícím rodičům Eh, jak si lépe pomoci svým eh, dětem, eh, jak si dospět k dospělosti a zlepšení infrastruktur v péči o děti a tak aby jak si měla mládež také i možnost si jak si informovaně vybrat a rodiče, aby měli Ehm, ehm, možnost se plně rozvíjet a ne se dostat do té takzvané sandvičové generace, hm, kdy stále musí o někoho pečovat a nemohou se rozvíjet. Ehm, druhé konzultace proběhly se sociálními partnery. Budeme hm, přemýšlet o nových možnostech hm, pro eh, legislativní návrhy EU a také proběhly konzultace, které mm, končily letos v únoru. Názory expertů poukazují na potřebu vypracovat soubor nelegislativních opatření na úrovni EU, jako třeba ta politická vodítka, lepší využívání evropských prostředků, aktivity na sdílení e, vědomostí, e, dále zapojení sociálních partnerů, aby e, měli možnost o tomto jednat a komise má v úmyslu tento proces podporovat. Pokud by sociální partneři rozhodli nevstupovat do jednání, pak komise má v úmyslu zkoumat další cesty, které by vedly k efektivní legislativě a, a, a politickému rámci a legislativnímu rámci. Toto je náš závazek v našem pracovním programu a e, chceme vás poprosit o podporu v tomto úsilí. a tak, abychom e, dokázali podpořit muže a ženy, aby mohli svobodně pracovat napříč Evropou. Le débat est clos et le vote aura lieu demain. Tím končím e, tento bod a hlasování proběhne zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to jsou jednominutové projevy podle článku 163 jednacího řádu. A, takže začneme panem Rolénem.